Podle pořadu jednání nyní budeme mít o rozpravu o závažné interpelaci podle článku 152 jednacího řádu. Rozprava se týká situace v evropském loděřském průmyslu. Jako první má slovo autor eh, interpelace kolega Jakovčič na pět minut. Industrijski sektory Pomorské opreme i uh, Děnice už dlouhá desetiletí jsou mezi <clears throat> nejdůležitějšími strategickými odvětvími v Evropě eh, zaměstnávají asi 450 tisíc lidí ve všech členských státech Evropské unie. Jsou eh, důležité jak z hospodářského, tak se sociálního pohledu. Neboť eh, poskytují kvalitní pracovní místa a zaměstnání pro velké podniky a střední podniky a také přispívají k infrastruktuře. V Evropě je asi 150 velkých loděnic a mají asi 6% podíl na celkové trhu, pokud je o tonáž. Ovšem, paní komisařko, v evropské eh, eh, v loďarské velmoci jsou příliš slabé na to, aby odolali konkurenčnímu tlaku Číny a Jižní Koreje. Protože eh, jejich cílené národní strategie, mm, neexistují cílené národní strategie. Eh, vzhledem k iniciativě eh, Leadership 2020 má komise konkrétní plán pro vytvoření celkové průmyslové strategie pro evropský námořní a oděrský průmysl eh, s cílem podpořit dlouhodobou konkurenceschopnost, ekonomickou udržitelnost a hospodářský růst tohoto důležitého odvětví. Eh, podniká komise konkrétní kroky pro zachování a podporu eh, eh, špičkových technologií a vysoce hodnotý konkurenčních výhod evropského loďařství? Má komise jasnou politiku a opatření, kterými by bylo možno čelit hrozbám nekalé mezinárodní konkurence při absenci celosvětových obchodních pravidel? To jsou mé otázky. Samozřejmě eh, bych eh, vám rád poděkoval eh, za to, že vítáte moji iniciativu k debatě o tomto tématu a je mi líto, že už tady není více kolegů z naší země, protože pro Chorvatsko je to opravdu mimořádně důležitá věc. Zaměřím se tedy teď na chorvatské loděnice. Vím, jak eh, důležité je zajistit eh, přežití eh, loděnic v Chorvatsku? Jedná se totiž nejenom o zachování pracovních míst, ale také řemesel. V loděnice v polioleníku může se stát centrem inovací, proto potřebujeme rychlou, ale také dlouhodobou reakci ze strany evropských institucí. loděnice v Pule, v Rijece a ve Splitu pořád mají nějakou práci, ale potřebují evropskou podporu. Hlavní problém samozřejmě je e, v povaze e, finanční. A to znamená také financování e, loděnic a těch, kteří si budou kupovat lodě jako ostatní. To je velice důležité pro přežití loděnic nejenom v Chorvatsku, ale i jinde. Proto eh, bych eh, rád navrhl konkrétní eh, nástroj k financování evropského průmyslu stavby lodí. Často hovoříme o potřebě reindustrializovat Evropu, paní komisařko. Místo toho, abychom přijímali opatření k záchraně odvětví, která mají eh, technologické a vědecké podklady a mohou nést eh, Evropu do budoucna. Takže já navrhuji, aby se eh, zavírali, přestalo, přestali zavírat loděnice a likvidovat v Evropské unii. Znamená to znovu nadefinovat opatření a kritérie a je třeba to udělat Eh, v ruku v ruce mezi komisí a vládami členských států. Nemůžeme pouze přihlížet k eh, mizení jednoho z klíčových průmyslových odvětví v Evropě a zároveň přijímat, eh, že naši partneři otevření <clears throat> budou dotovat Eh, v eh, loděnice na národní úrovni. Já chápu eh, potřebu k otevřenému a tržnímu přístupu, protože jsem členem frakce ALDE, ale konkurence, která není poctivá a neliberální, a liberální, tak mm, musí se na ní zareagovat. Nemůžeme prostě Eh, se jenom, jenom přihlížet ztrátě konkurenceschopnosti na globálním trhu. Eh, loděnice eh, jsou symbolem života schopnosti evropského průmyslu, protože naše lodě jsou evropské produkty a jsou vyráběny z řady surovin, které se dovážejí z řady zemí, kompletují se v jedné zemi. Proto vytvořme novou politiku pro zachování loděnic v Evropě. Děkuji. Děkuji kolegovi Jakovčičovi a za komisi bude nyní hovořit paní komisařka Věnkovská. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych vám poděkoval za tuto příležitost diskutovat o tomto důležitém sektoru evropských odvětví, evropského průmyslu. Ve vašem parlamentu je to nesmírně důležité odvětví pro většinu našich států. Jestli dovolíte trošku takový širší kontext tématu v září loňského roku, Předseda Juncker vyslal velice jasný signál ohledně posílení našich průmyslových odvětví, udělá z nich konkurenceschopnější odvětví. Několik týdnů poté jsme prezentovali a zároveň schválili na komisi komplexní strategii v oblasti průmyslových politik která zároveň obsahovala konkrétní kroky, akční plány a reagovala na ty veliké mezery a prázdná místa, o kterých jsme hovořili i na naší straně, i v Evropském parlamentu. Já se domnívám, že v tomto ohledu samozřejmě nás ještě čeká hodně práce a určitě v tom pokročíme. To strategie je horizontální, zasahuje všechny sektory, týká se inovačních procesů a v tomto rámci bych ráda zdůraznila to, že loďařství je jedním z mnoha těchto důležitých sektorů. U některých sektorů ty konkrétní kroky mohou být společné, ovšem zároveň se máme specifika, která se týkají jednotlivých odvětví. My se snažíme samozřejmě posílit industriální přeměnu, restrukturalizaci v různých sektorech. Toto je jedním z příkladů našich aktivit, pokud jde o námořní odvětví, zařízení, loďařství. Je to velice důležité ze sociálního, ale samozřejmě ekonomického hlediska pro Evropskou unii. To jste řekl správně, pane kolego. Ano, musí to představovat kvalitní pracovní místa, které pomáhají místnímu rozvoji a zle zároveň i globální postavení našich podniků ve světě je obtížné. Leadership 2020, to je program, který jsme přijali se všemi subjekty, zainteresovanými stranami, zaměřujeme se na inovace, přístup k financím, ke kapitálu, dovednosti, zručnosti, přístup na trhy, no a i možné stimuly pro právě tato odvětví námořních zařízení, loďařského odvětví, všechna tato témata jsou prioritami Evropské komise. Pokud jde o tu první otázku, to znamená, pokud jde o dlouhodobý, dlouhodobou podporu mm, tohoto rozvoje, konkurenceschopného rozvoje do budoucna. My máme akční plán a o většině aktivit budou rozhodovat samotní ne subjekty, kterých se to týká. My ale neusínáme na vavřínech samozřejmě, pomáháme v tomto eh, ohledu regulační aktivity, spolupráce s třetími stranami, mezinárodními organizacemi. Toto jsou samozřejmě věci, ve kterých má komise možnost iniciativy. Dále, jak e, zachovat tu velkou konkurenceschopnost a výhodu evropského loďařství. Samotným cílem programu Leadership 2020 je identifikovat další možnosti v oblasti inovací, aplikace nových technologií, diversifikace v rámci nových trhů a tak dále. Nedávné rozhodnutí globálního loďařského odvětví tím, že bude snižovat i emise skleníkových plynů, to je například obrovskou výzvou, ale zároveň příležitostí, protože program Leadership 2020, tím, že se zaměřuje na ozelení tohoto sektoru, je ještě validnější. Samozřejmě, že zde je mnoho možností i proskoumat nové trhy, podpořit eh, efektivní ehm, stavbu lodí, nízkoemisních lodí a tak dále. Samozřejmě, že ale všechny tyto aktivity a vysoká konkurenceschopnost tohoto odvětví nemůže být zachována, pokud zde nebudeme mít lidský eh, kapitál, dostatečně zručné pracovníky. To znamená, že v roce 2015 například jsme přišli už s takovým návrhem, vytvoření určité rady pro dovednosti a zručnosti v tomto odvětví na úrovni EU. Je to eh, Evropská rada pro námořní sektor a odvětví loďařství. To je jedna z našich konkrétních aktivit. Dále jsou to různé námořní technologie, zařízení, které se stávají i velice důležitou součástí eh, takového průřezového sektorového přístupu. Hovoříme tam o možnosti financování všech těchto pěti základních sektorů, mezi které patří právě i loďařství. Je to součástí agendy New Skills z roku 2016. Máme zde různá združení, eh, aliance, podporujeme například projekty pro námořní zařízení v hodnotě 4 miliard eur. Je to projekt, který jsme před eh, několika týdny zahájili v roce 2018. A pokud eh, jsou to, je to otázka jasných politik a potom opatření, která by se zaměřila na boj proti nekalé mezinárodní konkurenci, jak už jste se o tom správně zmínil. My jsme zatím samozřejmě velice slabým odvětvím, abychom mohli odolávat například azijskému tlaku z této strany. I v dokumentech Leadership 2020 se o tom zmiňujeme a chceme to změnit. My chceme v rámci OECD pracovní skupiny loďařství o tom samozřejmě hovořit dále v v roce 2017 v březnu proběhl v Pekingu i summit v tomto ohledu s Čínou. Hovořili jsme o business možnostech v tomto ohledu s Čínou. Dále je to poskytování eh, různých stimulů, pomoci, eh, informačních technologie a tak dále. Samozřejmě, že to nepřinese výsledky přes noc. Ovšem je to jediný způsob, jak bychom mohli demonstrovat Číně a ostatním partnerům eh, vzájemnou výhodu vzájemné spolupráce. A pokud jde o přímé zahraniční investice, my samozřejmě chceme zůstat otevřeným eh, se skupením pro tyto investice, ovšem nesmí být naivní. Neznamená to, že bychom měli umožnit zahraničním vládám nebo mm, státním eh, subjektům mít nějakou um, skrytou vlastní eh, agendu, aby nějakým způsobem samozřejmě neohrožovaly eh, záležitosti, které se týkají veřejné bezpečnosti a mm, veřejného pořádku v Evropské unii. To je samozřejmě zásadní. My se snažíme i na tuto problematiku reagovat v rámci této rady, o které jsem se zmínila, to znamená screening všech těchto transakcí, které by mohly představovat určitou hrozbu kritickým infrastrukturám, Eh, loděnicím, eh, přístavům a tak dále. Zase Úplně na závěr, jestli dovolíte, jsou zde mm, i informace ohledně nových trendů, pokud jde o námořní odvětví, námořní zařízení, loděnice. To je další aktivita, které se věnujeme, to znamená ty nové trendy, které jsou rovněž důležité, různá doporučení, která jsme získali i ze strany jednotlivých odvětví, jejich zástupců a samozřejmě, že z toho vyvodíme i naše další eh, kroky, které budou součástí příštího rámce MMF. Děkuji paní komisařce a nyní kolega Kevin o tři minuty. Eh, Vážený pane předsedající, paní komisařko a, a, a všichni, eh, všech pět nebo šest kolegů, ke kterým mluvím. Eh, jsem rád, že zde dnes eh, zastupuji EPP, dnes odpoledne. Samozřejmě my jsme pro industrializaci Evropy a zachování konkurenceschopnosti. Rád bych poblahopřál a podpořil ALDE a zopakoval tu jejich otázku a sice, a sice tu, kterou Ivan Jakovčič právě tak dobře prezentoval. Budoucnost Evropské amerických eh, loděnic je eh, velice ohrožená mezinárodní mm, eh, v, politikou a jedně jednotná politika, která nabízí integrovaný přístup k mezinárodní konkurenci, pomůže Evropě zachovat tuto konkurenční <laughs> výhodu. Eh, tak, abychom eh, mohli eh, se čelit například azijským protěžkům. Já jsem z Irska, z námořní země, máme vzkvétající eh, v loděnice. A to díky evropské podpoře. Eh, eh, v 20. a 30. letech se Kork stal nejdůležitějším centrem našich, našeho loďarského průmyslu a, a bylo to až do 60. let, zatímco do Kivrošov a v Kouf mm, zaměstnávali nějakých 1600 lidí a postavili se tam velké lidi celou řadu plavidel, plavidel, jako třeba Eli Etna pro irskou armádu a která má svůj přístav eh, nedaleko. Eh, tyto loděnice bohužel zavřena v roce 1984 a hodně to ovlivnilo eh, místní sektor. Korkský přístav je ale druhý největší v naší zemi a je spojen s významnými přístavy a to by zásadně mohlo přispět k jeho v obnově v Potenciální eh, příležitosti eh, jsou také v, eh, drobné, v drobných opravách a mm, další možnosti jsou nekonečné. Limerick také u nás je skvělý přístav a to je v mém bo, volebním okrsku a teď pracuji s, s tamním ředitelem na to, abychom využili jeho přiložené vlastnosti a, a také e, vystoupím na příslušné konferenci. Děkuji komisi e, za to, e, že se zúčastní této akce. Je také u nás v našem volebním, volebním okresku Kemborky, Castle Downbear Dingle nebo Dunbar East. To jsou rybářské přístavy, které jsou důležité pro místní ekonomiku a musí dostat každou příležitost, aby se rozvíjeli. Také musím říct, že máme přístav Rosler u nás ve volebním okrsku který eh, je používán pro nákladní i osobní přepravu, i pro dálkovou přepravu a po Brexitu eh, bude mimořádně důležitý, takže máme příležitost eh, dělat to, co náš předseda Tajany si řekl, zastavit průmyslový masakr v Evropě a zejména o obnovit průmysl loděnic. Děkuji kolegomu Kelly. Pane kolego, dovolíte otázku od kolegy Mamikinse? Tak ano, takže prosím, pan kolega Mamikins. Eh, eh, děkuji vám eh, za příležitost položit otázku prosím si modré karty. Víme, že lodnice v Evropě jsou velice důležité, ale Čína je velkým konkurentem v této oblasti. Myslíte, že v, v blízké budoucnosti my v Evropě budeme moci eh, být opravdu konkurenceschopní tváří v tvář Číně? Děkuji. Já si myslím, že nejenom budeme, ale musíme být. A jak říkala paní komisařka, eh, když popisovala, jak získáme znovu eh, svoji konkurenceschopnost a budeme pomáhat eh, přístavě, tak tam je to jasné. Když eh, semkneme síly, tak můžeme nesmírně pomoci loděnicím, aby konkurovali Číně, Koreji i jiným v zemím. Eh, hovořil jsem tady o souvislosti s výzvou Antonio eh, Tajaniho a opravdu to můžeme zvládnout. Děkuji vám za vaši otázku. Děkuji kolegovi Kellymu a nyní na pět minut kolega Mamikins. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Evropa ještě pořád hraje zásadní roli v oblasti světového loděství. Ovšem, pokud jde o dlouhodobé poptávky v této oblasti a produkci, tak v následujících deseti letech víme, že se budeme potýkat s obrovskými výzvami. Vidím, že je zde na plenárním zasedání opravdu velice málo poslanců, ovšem to neznamená, že by toto téma nebylo důležité. Evropa představuje námořní velmoc a právě proto bychom měli využívat veškeré benefity a zároveň možnosti a perspektivy do budoucna. Samozřejmě, že i naši sousedé se mohou ptát, jak můžeme zajistit takový silný regulační rámec v tomto odvětví. Ovšem Evropská unie to nejsou pouze normy a regulace, jde i o geopolitické záležitosti. Námořní odvětví do velké míry právě je i součástí silové politiky, je to součást moderních států a našeho přístupu a právě proto bychom měli být i v tomto ohledu geopolitickou silou. Samozřejmě, že studie, kterou máme k dispozici ze strany komise, je kvalitní, poukazuje na to, že tato oblast a celé loďařské odvětví nemá pouze sociální dopady, ale zároveň ekonomická a environmentální dopady v celé Evropské unii. Právě proto potřebujeme pragmatický, vizionářský přístup k celému loďařskému odvětví. V nedávné době jsme se začali zaměřovat na skutečně vysoce kvalitní technologický rozvoj zařízení, které nám umožní dosáhnout konkurenceschopné výhody a špičky a odpíchnout se od záležitosti minulosti. Ovšem, Čína samozřejmě víme, že rovněž má obrovské politické ambice v tomto ohledu a my se musíme snažit podívat teda i na ty kroky do budoucna, jak zachovat tento náš konkurenční postoj a konkurenční výhodu. Samozřejmě, že potřebujeme zároveň určitou evropskou ochranou strukturu, která by chránila naše loďarské odvětví, protože zatím víme, že je to odvětví založené na dolarech a právě proto musíme chránit toto odvětví proti finančním eh, problémům, disbalancům, tak abychom byli silným partnerem našim konkurentům. Samozřejmě, že potřebujeme hm, tuto oblast i pro novou arktickou politiku, různé mise v této oblasti, bezpečnost celého námořního odvětví. Samozřejmě samozřejmě, že zde máme obrovské strategické zájmy a právě proto nechceme přenášet více kompetencí na komisi. Pokud chceme konkurovat eh, s světovými velmocemi v loďařství, tak musíme ale přijmout i společné akce a kroky. Brexit podkopá naši sílu v tomto ohledu do určitého uh, do určité míry, ale zároveň nám to eh, umožní se skoncentrovat a jít stejným směrem. Proto potřebujeme efektivní, efektivní strategie v tomto ohledu a environmentální otázky hrají rovněž důležitou roli. Evropa je jedním z průkopníků v oblasti environmentální regulace a všechny tyto zásady bychom zároveň měli zakotvit i do našich vztahů v oblasti námořních kontaktů a dohod a posilovat naše environmentální standardy. Klimatická změna, ta samozřejmě bude znamenat nové cesty v oblasti eh, arktických eh, částí světa, umožní to lepší přepravu mezi Afrikou, Azií a jinými částmi našeho světa, stávající Eh, námořní cesty se stávají mm, trochu nebezpečnějšími v mnoha ohledech a právě proto vidíme, že právě do tohoto arktického regionu se přesune část přepravy. Potřebujeme proto nové technologie, aby nové lodě mohly v těchto extrémních podmínkách fungovat. Milí kolegové, kolegyně, já rovněž pocházím z námořní země, když hovoříme o loďařském odvětví v Lotyšsku. V mé zemi my tam máme obrovské výzvy, samozřejmě především pokud jde o zručnosti, dovednosti našich pracujících a přístup na trhy. Máme stále veliké zkušenosti, historické dovednosti a myslím si, že proto máme takovou opravdu respektovanou pozici ve světě Samozřejmě, že to můžeme vidět i na nových postupech, inovacích, designu v tomto ohledu. To samozřejmě neplatí pouze pro nás, pro Lotyšsko, protože bohužel, ale celý tento celé toto odvětví tedy nedostatečnou poptávkou. Je to odvětví zároveň, které je založeno na znalostní ekonomice a my chceme v tomto odvětví dosáhnout skutečného evropského, celoevropského přístupu, abychom zajistili blaho celého odvětví a našich pracujících v celé Evropě. Děkuji kolegovi Mamikinsovi a nyní na minutu a půl kolegyně Krupa. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Já samozřejmě podporuji veškeré otázky, které te zazněly, pokud jde o evropské námořní odvětví a odvětví loďařského. Samozřejmě, že vidíme, že Evropská komise zatím bohužel eh, k ničemu pozitivnímu nevedlo. Vidíme například, eh, jak to vypadalo v našich loděnicích, problémy například v Daňsku, kde skutečně eh, kdysi jsme byli schopni vyrábět tisíc lodí eh, denně. Samozřejmě ale vidíme, že po vstupu do Evropské unie, bohu, do Unie bohužel najednou vidíme, že tato odvětví upadají. My samozřejmě potřebujeme dostatek finančních incentiv, dostatek finanční pomoci. My nechceme eh, přijít o statisíce pracovních míst. Dále víme, že byla zamítnuta, zamítnut návrh restrukturalizace v této oblasti v Gdyně, Štětině, například tam je pouze částečná privatizace, dále to bylo v Dansku eh, k prodeji ukrajinským eh, subjektům. Víte, Toto je problém, který se týká i ostatních zemí Evropské unie. Systematicky dochází k ničení tohoto odvětví v posledních 30 letech, mm, zatím ale v poslední mm, období v Polsku se skutečně eh, snažíme osvěžit celé toto odvětví v Gdansku, Štětině a ostatních oblasti. Je to osm hlavní loděnic ve Štětině, to má pro nás zásadní strategický význam, to znamená, že musíme bojovat i proti nekalé konkurenci, protože by to na nás mělo ohromný negativní dopad. Děkuji. Děkuji na tři minuty teď kolegyně Anderson. Děkuji. Irsko je ostrov a závisí tedy na lodní přepravě více než většina členských států EU. Trvalý, trvalá bezohlednost britské vlády v souvislosti s Brexitem znamená, že je obezřetné zvýšit kapacitu lodní přepravy, aby Irsko nebylo vytrestáno pravděpodobnými pře, problémy v souvislosti s irskou s jistým vývozem do Británie. Takže lodní přeprava bude velice důležitá pro sever jejich Irska. A máme eh, Harland Mills, eh, největší eh, loděnice v Irsku, v Belfastu, ty inovují a investují do technologií, jsou stále zelenější a diverzifikují na jiné trhy. Hodně práce v posledních letech bylo uděláno také ve Pontlarnu a u nás ve městě Derry v Wolportu tam je to zapojeno do evropského trhu. Všichni eh, tam eh, se spolehají na evropské dodavatelské řetězce. Brexit tohle může eh, omezit a zásadně to může poškodit toto odvětví. Strategie britské vlády spíš závisí na válečných lodích, než na něčem zaměřeném do budoucna. Britská vláda je lhostejná vůči důsledkům Brexitu pro Severní Irsko. To vše všechno je zapo- třeba započítat do plánování EU do budoucna. Existují řešení pro hrozby Brexitu, eh, pro jednotlivá odvětví i eh, pro eh, loděnice. My jsme to pojmenovali a řekli jsme, že chceme po Brexitu zůstat. Navrhli jsme také systém červených a zelených kanálů, které doplní stávající infrastrukturu v přístavech a mohly by být použity k řešení problémů se zbožím, které přicházejí na sever a na jich. A poukazuji na to, co dělá Liany Rida, poslankyně ohledně e, zboží, e, které prochází přes Irsko do EU nebo e, z Británie do Irska. Eh, tyto eh, přístavy by se mohly eh, používat pro mm, mm, zachování integrity jednotného trhu a pro zajištění vazeb mezi východem a západem. My nechceme, aby byla obnovena hranice v Irsku, ani nechceme, aby Irské moře mezi Británií a Irskem bylo vnímáno za překážku. Musím vám připomínat, že eh, Titanic byl eh, postaven v Belfastu v eh, loděnicích Harlandon. Eh, díky eh, mírovému procesu eh, obecní rozvoj zaznamenal, tedy přinesl transformaci k lepšímu. Nicméně Titanic narazil při první cestě v severním Atlantiku na ledovec a potopil se. A proto já bych řekla, ne umožněte, aby Irsko, sever nebo jich také stroskotalo na ledovci, který se přibližuje a sice na Brexitu. Děkuji a teď dva a půl minuty kolega Ellison. Děkuji. Evropská komise eh, eh, zase předložila eh, novou strategii, strategii pro loděnice a my nic takového neocenujeme. Myslíme si, že plány Evropské komise jsou nesmyslné, přebytečné regulace a jdou proti v eh, zdravému rozumu. Eh, my jsme pro eh, svobodnou liberální ekonomiku a ehm, ne její nahrazení evropskými byrokraty, kteří nemají před stavu, jak by fungovala konkurence a trh sami o sobě. Nechceme přenášet evropské ehm, Eh, tedy pravomoci do eh, Evropské eh, unie, nechceme vybírat DPH a dávat ji Evropské unii a nechávat si za to platit potom do loděnic. Státní podpora a dotace většinou znamenají jenom dočasnou záchranu před mm, krachem. Podívejte se na stavbu letadel a v automobilu. I v Nizozemsku v 80. letech minulého století nizemští evropští eh, daňoví poplatníci eh, zaplatili miliardy guldenů za eh, podporu vlastních loděnic. A nakonec toho bylo bez výsledku. Eh, obrovské loděnice eh, byly eh, stejně pozavírány a desítky tisíc pracovních míst zmizely. Všechny ty peníze daných poplatníků nakonec byly tedy použity k ničemu. V posledních letech nizozemské loděnice opět vzkvětají a není to díky státu, ale díky síle podnikavosti a inovací v tom sektoru samotném. Nakonec je to na trhu a ne na státu, aby určoval, kdy a kde se budou, se bude vyrábět jaké zboží. Je to otázka eh, poptávky a nabídky, ceny a kvality. Eh, stručně řečeno, eh, přestaňte s takzvanými podpůrnými programy pomoci s evropskými dotacemi. Utněte ten přísun v regulací a nechte evropský průmysl vzkvétat. Děkuji. Děkuji kolegovi Lisonovi a nyní na minutu a půl kolega Žambacký. Vážený pane předsedo, milí kolegové, děkuji kolegovi Jakovčičovi za to, že nadnesl tuto tak závažnou otázku. Mnohé členské státy mají tradici v oblasti výroby lodí a tato tradice je nyní ohrožena. Hovoříme tady velice často o reindustrializaci Evropské unie, ale máme potřebu si zachovat naše tradice, naše tradiční pracovní místa. A zde je konkurence, která je někdy nekalá. Je to konkurence ze strany třetních zemí, což je normální. Tito lidé, tyto země se chtějí dostat na naše trhy. Ale od nás, od států, eh, od parlamentu a od celé Evropské unie, to vyžaduje určitou reakci, pokud si chceme zachovat naše pracovní místa. Děkuji. Děkuji kolegovi Cambackému. Dovolíte otázku od pana Mamikince? Ano, takže prosím, pana Mamikince. Děkuji za slovo, vážený pane kolego, za to, že jste akceptoval můj dotaz modré karty. V roce 2004 Lotyšsko, moje země, vstoupila do EU, Bulharsko a Rumunsko vstoupilo v roce 2007 společně. Pokud jde o loďarské odvětví, my jsme na tom ztratili. To je pravda, ale zároveň jsme získali, získali pro naše občany a zároveň pro podniky v tomto odvětví. Jak to vypadá ve vaší zemi? Jak to vypadá s těmi výhodami a zároveň nevýhodami? Kolega Vážený pane kolego, děkuji vám za vaši otázku, pane Mamikins. Máte naprostou pravdu. Vstup do Evropské unie Lotyšska, Bulharska je otázka vyjednávání. Ano, na začátku jsme ztratili mnoho pracovních míst, ale poté se toto odvětví eh, dokázalo opět rozvíjet. Momentálně máme dvě veřejné loděnice a několik loděnic soukromých. Tedy v rámci Evropské unie bychom měli spolupracovat mezi sebou a to i v oblasti loděnic. Takto bychom získali mnohem pozitivnější výsledky. Děkuji. Děkuji kolegovi Zambackému. Da, nemám tady žádný zájem o vystoupení v Catch the Eye a proto nyní vystoupí na závěr rozpravy paní komisařka Běnkovská. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem kolegům za poznámky, připomínky. Domnívám se, že námořní odvětví, jakož i loďařství, je pro nás tak nesmírně důležité, že musíme přijít ještě s konkrétnějšími kroky, dalšími kroky nad rámec toho, co děláme v následujících 18 měsících. Náš program Leadership 2020 je vhodným rámcem, který by mohl pomoci našim odvětvím reagovat na nové výzvy, jakož i příležitosti, otázky inovací, digitalizace, oběhové ekonomiky a tak dále. Jsem přesvědčená o tom, že samozřejmě k tomu nedojde přes noc. Vyžaduje to společné úsilí, společné zapojení diskuze všech subjektů, všech zainteresovaných stran. Ovšem komise se bude snažit o to, abychom dosáhli užitečných výsledků v tomto ohledu. Členské státy ty hrají zásadní roli v zajištění toho, že tato naše odvětví jsou schopny ustát novým výzvám a zároveň využijí nových příležitostí. Samozřejmě, že musíme spolupracovat s Evropským parlamentem, s členskými státy, s jednotlivými subjekty, se zástupci odvětví a já vás mohu ujistit o tom, že se budu dívat Eh, konkrétněji na ty oblasti, kde bychom měli ještě předat v našem úsilí. tak aby naše kroky skutečně znamenaly zlepšení přístupu k financím i na nové trhy. Děláme to hodně už v oblasti zručnosti, dovedností, přístupu na nové trhy. Doufáme ale, že získáme i trochu nové perspektivy i v rámci vyjednávání o novém rozpočtu, především pro tato konkrétní odvětví, námořní odvětví, jakož i loďařství. Takže věřím, že toto není naše poslední společná diskuze. Děkuji mnohokrát paní komisařce Běnkovské. Tímto je